dokumentů, které se týkají eh, úmrtí, narození a um, místa pobytu a my jsme tady eh, některé eh, certifikáty tedy přijali eh, a tyto dokumenty budou doprovázeny více jazykovými formuláři, které neexistují sami o sobě, ale jsou vlastně považovány za určitou pomoc pro překlad. To si Evropský parlament sice nepřál, ale má to být tedy jakási pomoc pro překlad a my jsme tady eh, dlouho diskutovali o nákladech pro předkládání těchto formulářů a pak jsme uznali, že ty náklady tedy nebudou příliš vysoké. Certifikované kopie, eh, konfortní eh, kopie budou i nadále přetrvávat, takže bude tady požadavek mít tady konfortní certifikované kopie, odpovídající kopie. A Spolupráce mezi členskými státy bude probíhat informačním systémem vnitřního trhu, takže tady nebyl velký problém, nemáme povinnost informovat, což znamená, že tedy členské státy jsou povinny veřejně a jednotlivě informovat občany, kteří eh, budou požadovat nebo kteří budou tvrdit, že není potřeba apostila u dokumentů, které spadají do působnosti eh, této legislativy. A pak tady máme určitou eh, doložku, opravnou doložku dva roky. Poté, co vstoupí toto nařízení v platnost, komise předloží zprávu, kde by eventuálně rozšířila pole působnosti, tedy působnost nebo e, statut podniků, e, na tom e, pěl pan Radev. Mělo by to být rozšířeno také na diplomy a kvalifikaci. A pět let po vstupu v platnost komise předloží zprávu, jejímž účelem je popsat, co funguje, co nefunguje a bude řešit, zda je potřeba uplatňování tohoto nařízení rozšířit nebo ne. Eh, je to tedy první krok, první krok eh, k možnému uznávání dokumentů a je to rozšíření do, počtu dokumentů, které spadají pod toto nařízení a já doufám, že spolupráce mezi členskými státy bude vylepšena a že to bude lepší než důvěra, kterou, jak se zdá, vzájemně chovají vůči institucím eh, druhého členského státu. Takže já vás prosím, abyste souhlasili s tímto kompromisem, který jsme nalezli prostřednictvím trialogu. A samozřejmě jsem ochotná odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji. Vedli jsme o tom rozpravu již dříve, takže vás prosím, abyste si připravili své hlasovací karty, protože my tady budeme hlasovat jmenovitě. Jsou všichni připraveni k hlasování? So, so, sorry. Uh, the vote is open. Takže zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. A bylo to schváleno. 21 eh, pro, tedy 20 bylo pro a 1 byl proti. Uh, uh, can you can you tell us, madam madama madam pouvez-vous nous dire? Mohli byste nám prosím říci, jakým způsobem jste hlasovala, jak jste hlasovala proti? Dobře. Tedy blahopřeji zpravodajce a tím se dostáváme k bodu číslo 12. Ještě dotaz Kdy to půjde na plenární zasedání? V únoru a nebo v březnu, podle toho, co mi říká sekretariát. Dobře, a nyní bych chtěl mezi námi přivítat pana Ferhovštata, který je Eh, vyjednavačem Evropského parlamentu o interinstitucionální dohodě o lepší eh, regulaci. A já bych chtěl také uvítat členy výboru pro ústavní záležitosti. A nyní slovo rovnou předávám panu Ferhoštatovi. Děkuji. Eh, děkuji. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za pozvání. Jsem velmi rád, že mohu dnes být mezi vámi, ačkoliv eh, samozřejmě po každém vyjednávání podávám eh, zprávy konferenci předsedů o institucionální dohodě. Je přesto pro mě nesmírně klíčové, abych byl schopen poskytovat aktuální informace vašemu výboru i vašim členům a proto využiji rád této eh, schůze i pro eh, ty účely, abych si vyslechl vaše názory a komentáře k probíhajícímu vyjednávání. S výbory a jednotlivými poslanci, se skupinami, pracovními skupinami, uvnitř skupin se neustále setkávám, jsem s nimi v kontaktu a jsem velmi potěšen, že bylo možné uspořádat dnešní zasedání ve výboru pro právní záležitosti. Jak nejspíše víte, vyjednávání mezi třemi institucemi začaly bezprostředně po eh, letní pauze a jsou organizovány na dvou úrovních. Je tady technická skupina, kde eh, jsou eh, oficiální zaměstnanci institucí, kteří diskutují na technické úrovni o návrzích, pak je tam politická úroveň, další skupina s panem ministrem Schmidtem, prvním místopředsedou s prvním místo předsedou eh, komise panem Timmermansem a jsem tam také já a tam diskutujeme o těchto technických návrzích, tak jak se stalo již čtyřikrát. Proběhla čtyři setkání na politické úrovni, poslední proběhlo 28. října a příští se bude konat na plenárním zasedání ve Štrasburku v listopadu. Pokud byste se mě zeptali, v jaké fázi se nacházíme, tak bych vám řekl, že jsme eh, zhruba někde uprostřed vyjednávání. Já doufám, alespoň, že to tak bude. Eh, na základě té dobré atmosféry při vyjednávání bude možná dobré mít úspěšný výsledek do konce tohoto roku. Nyní tedy k účelu tomuto vyjednávání, tohoto vyjednávání a jaký mandát nám mi byl svěřen konferencí předsedů. Je tam deset kapitol v této institucionální dohodě. A já bych nejprve podrobněji vysvětlil obsah dosavadní práce a potom také, jaké jsou vyhlídky v dalším vyjednávání. Nejprve máme první kapitolu, to je úvod, potom máme kapitolu číslo dvě a to je programování. My jsme o té kapitole již diskutovali a já si myslím, že bude možné nalézt rovnováhu mezi Eh, tím, oč jde všem třem institucím a zároveň zajistíme eh, zájem Evropského parlamentu. Hlavní zájem je, že bez ohledu na to, co uděláme v této třístrané dohodě, tato dohoda nesmí oslabit eh, rámcovou dohodu z roku 2010, která v minulosti byla uzavřena mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Tato lepší právní úprava a interinstitucionální dohoda o lepší právní úpravě nahrazuje ten rámec, který jsme přijali v roce 2003, ale nenahrazuje to rámec, který byl schválen v roce 2010. A ten závěrečný výsledek to bude, až ho přijmeme, tak, že to, co bylo schváleno v roce 2010, bude platit i nadále mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Musíme nalézt dobré formulace, protože tam máme třetího partnera, to je Rada, ta eh, tehdy v té první rám, nebo v té rámcové dohodě z roku 2010 nebyla partnerem, ale já si myslím, že to vše bude možné. Takže všechny tři instituce uznávají nebo budou uznávat plné uplat, nebo uznávají vlastně to, že plně bude platit eh, dohoda z roku 2010. Eh, v eh, další kapitole tedy budou ustanovení o víceletém plánování a ročním plánování, které bude muset být dohodnuto třemi institucemi. Jak víte, víceleté plánování, tam je to jasné. Tam jsou různé politické cíle, které máme pro celé legislativní období, zatímco roční plánování nastaví prioritní iniciativy pro nadcházející rok. Tato ustanovení o programování nemají být opomíjena i v tom, že tedy budou v oddělených konkrétních dokumentech, které budou podepisovat předsedové všech tří institucí. V první kapitole budou také ustanovení, které se týkají e, obsahu pracovního programu Evropské komise a Tady eh, nehovořím o těch součástech eh, toho hlavní návrhy, návrhy na zjednodušení, eh, stažení různých věcí a tak dále. Ta podrobná pravidla, ta tedy budou v této kapitole. To znamená, jaký je právní návrh, právní základ návrhu, jaký je to typ aktu, který se na to vztahuje, jaká je, jaký je naplánovaný harmonogram pro schválení daného návrhu a tak dále. Eh, takže ta ustanovení se o víceletém programování eh, a eh, jednoletém programování budou v podstatě typu právní základ, harmonogramy, schválení a tak dále. Ti z vás, kteří se seznámili s pracovním programem Komise pro rok 2016, nejspíše vědí, jaký je rozdíl v tom, jak se to dělá v současnosti, velmi obecně, kdy Eh, a jak to bude eh, poté podle eh, této nové institucionální dohodě, podle této nové institucionální dohody. Potom tady budou také povinnosti, které musí komise plnit, pokud jde o stažení textu. Komise musí konzultovat zákonodárce a musí zohlednit jejich stanoviska. A Eh, tady se nesmí opomíjet ani požadavky na legislativní ehm, návrhy. Eh, to je Evropský parlament a článek 225 komise. Eh, tady bude mít povinnost sdělit Evropskému parlamentu svou reakci v rámci tří měsíců, musí naznačit, co s tímto požadavkem na legislativní návrh udělá této první kapitale o programování, e, a tady je určité gesto vstříc radě, to není v mé povaze, ale zkrátka bude to tam. A tam tedy budeme akceptovat také to, že existují bilaterální jednání předtím, než bude přijat pracovní program komise, tedy to, že předtím komise bude jednat s radou, tak tomu již je. Tak už to uh, probíhá mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem na základě eh, dřívější eh, rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a komisí. Takže tak to vypadá, o tom se teď jedná, pokud jde o programování. A jak jsem již naznačil, je dobré srovnat to s tím, jak jsme schvalovali pracovní program roku 2016, jaký to mělo obsah a jaký obsah to bude mít po té, co vstoupí v platnost tato nová ustanovení. Druhá velká kapitola této interinstitucionální dohody, o které jednáme v této chvíli, je takzvaná, eh, jsou takzvané nástroje lepší právní úpravy. Týká se to především posouzení dopadů, veřejných konzultací, slyšení a ex post hodnocení legislativy. Je to komplikovaná diskuze a jednání a možná dohoda, kterou bychom Eh, mohli dosáhnout, zatím zahrnuje celou řadu věcí, které jsou důležité a já jsem již o tom s mnohými z vás diskutoval. Ale zmíním je. Jednak eh, tedy diskuse o posouzení dopadů a my do interinstitucionální dohody zahrneme co má takové posouzení dopadů pokrývat. To znamená ekonomický, sociální, eh, environmentální dopad, dopad ne Evropy, dopad na hospodářskou soutěž, administrativní přeměno, zejména pro malé a střední podniky a potom také Eh, teritoriální dopad eh, a digitální dopad. Takže je to opravdu široké posouzení dopadů a zmíníme také princip subsidiarity a proporcionality, také otázky základních práv, to jsou věci, které musí být plně respektovány v tomto posouzení dopadů. Posouzení dopadů v zásadě bude provádět komise, To vše eh, se týká jinak legislativních iniciativ, ale i nelegislativních, eh, kde to bude mít, u kterých budeme očekávat, že budou mít významný environmentální a sociální ekonomický dopad a, a bude se tady řešit také akta přenesené pravomoci a v přímé pravomoci. Ale k tomu se vrátím později, protože k tomu bude zvláštní kapitola, k tomuto zajímavému tématu. A vypadá to, že se také dohodneme na tom, že je to na zákonodárcích, aby rozhodli o tom, že budou prováděny posouzení dopadů na základě jejich významných pozměňovacích návrzích. Je jasné, že posouzení dopadů jsou důležitá. Evropská komise se toho chopí a vytvoří eh, také radu pro pravidelný eh, přeskum kvality posouzování dopadů a je jasné, že něco takového nesmí omezit demokratický proces rozhodování. Rada je proti tomu, ale my jednáme s komisí, abychom se snažili najít něco, čemu říkáme nezávislý panel to znamená něco, co by bylo mimo ty tři instituce. My e, říkáme ano, samozřejmě komisa má tento úkol, musí je provádět ta posouzení dopadu k těm významným pozněcím návrhům, ano. A je také jejich e, úkol, aby e, to dělali i po trialogu, když uprostřed noci se najednou objeví nějaký fantastický nápad v trialogu, tak komise se toho tedy musí chopit, to je její úkol. A my eh, bychom potom eh, měli ty věci zohlednit, pokud si to přejeme a pokud si to přejeme, tak i my můžeme zadat naše vlastní posouzení dopadů prostřednictvím eh, no, těch kapacit, které jsme si mezi tím v Evropském parlamentu proto vytvořili. Takže to v současnosti projednáváme, týká se to posuzování dopadů a chtěl bych znovu říci, že e, nechceme říci, dobře, vytvoříme nějaký nezávislý panel, e, komise tam vyšle tři e, osoby, parlament tři nezávislé zástupce a rada tam zase vyšle své zástupce zástupce a ti potom eh, budou objektivnost posuzování dopadu eh, posuzovat, ale to není myšlenka z tohoto politického světa, to by nebyl ten správný směr. Za druhé, e, ty nástroje e, k lepší právní úpravě v rámci této e, kapitole vycházejí z veřejných konzultací. Veřejné konzultace musí být otevřené, transparentní, ale klíčovým bodem je to, že tyto veřejné konzultace, tedy za účastí zúčastněných stran, se musí konat, než bude návrh přijat a ne posléze, protože eh, komise vycházela z toho, že bude eh, se konat eh, konzultace se zúčastněnými stranami posléze po přijetí návrhu. Já jsem byl velice proti, protože máme dostatek lobbystů před dveřmi a to by vlastně je prostě bylo zdvojování v okamžiku, kdy usilujeme o legislativní proces, znamená to, že ta myšlenka je v pořádku. A proč tedy eh, konzultace eh, s s zúčastněnými stranami. To nebylo eh, přijatelné. Ty konzultace musí probíhat předem protože kdyby se konaly konzultace posléze po ukončení legislativního procesu, tak to by bylo ex post hodnocení té legislativy. Takže se můžeme dohodnout na té myšlence, že e, veřejné konsultace jsou důležité, ale e, musí se konat e, ještě před zahájením legislativního procesu a ne souběžně, aby ovlivňovali celý legislativní proces. Dále Eh, hodnocení ex post. To je třetí eh, prvek, třetí nástroj lepší právní úpravy. Eh, chtěli bychom, aby komise tedy tyto požadavky na hodnocení ji e, e, vzala v potaz. Je to také součást dohody a měli bychom zavažovat, e, že se bude revizní doložka systematicky používat. Také bychom měli zvážit tu takzvanou sunset doložku. Tolik tedy k nástrojům pro lepší právní úpravu. Další, třetí kapitola, která je součástí našeho jednání, se týká legislativních nástrojů. Eh, víte, v čem spočívá problém. Komise začne projednávat nějaký dokument, jedná o právním základě, dobře, eh, všichni jsou aktivní, zahájí činnost, ale najednou uprostřed celého procesu eh, třeba dojde k trojstranému jednání, rada přijde s požadavkem změnit právní základ a z celého procesu je vlastně vytlačen Evropský parlament. Jak to řešit? Měli bychom eh, mít, myslím, tři ustanovení, která jsou důležitá. Nová ustanovení, protože eh, v současné fázi máme eh, jedinou možnost obrátit se na soud. A doufejme, že tedy soud si vyslechne naše stanovisko a vyhoví, ale v budoucnosti, co se může stát, je to, že komise musí vysvětlit eh, legislativní nástroje, právní základ a e, musí zvážit e, nejrůznější e, nařízení a směrnice. Pokud dojde ke změně právního základu, tak to se musí povinně konat výměna názoru, dialog mezi třemi institucemi. Pokud tedy rada usiluje o změnu právního základu, to se tedy nyní nestává. A je tu taková povinnost a to by měla být tedy povinnost Evropské komise, měla by plnit svou roli, když eh, to bude posuzovat, tak eh, bude usilovat o uplatňování eh, smluv a o právo soudního dvora, protože my se setkáváme jenom s těmi důvody, když rada má Eh, zájem na změně právního základu, takže se budou konat konzultace eh, a to za součinnosti tří institucí, je to trojstranné jednání a komise bude mít povinnost eh, využít judikatury soudního dvora, když bude tedy posusovat své stanovisko. Tolik k těm legislativním nástrojům k té kapitole 3. Podstatě ta první eh, kapitola je úvodem, takže je to spíše kapitola 4. Teď další kapitola. To je eh, tu možnost eh, diskutovat o tom s panem Sajerem. Myslím, že před dvěma dny on byl v minulém do, nesmí delegovan eh, pro projednávání eh, aktů v přenesené pravomoci, ale v každém případě, co se týče eh, prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, tak jsme se snažili dosáhnout určitého pokroku. Pokroku v tom smyslu, že Rada při vyjednávání jasně jasně naznačila, že chce častěji využívat aktiv přenesené pravomoci a že k tomu je třeba, aby se experti členských států eh, při přípravném jednání zúčastňovali a eh, by o tom byla rada dostatečně eh, komisí informována. A my jsme řekli, dobře, my nejsme proti takovému to způsobu práce za podmínky, že e, e, e, se budeme zúčastnit stejným způsobem jako rada, že Evropský parlament bude mít stejný přístup k jednání, stejný přístup k dokumentům, když si to budeme přát, takže tu nebude žádný rozdíl v zacházetí, co se týče expertů za radu a co se týče zástupců Evropského parlamentu eventuální možné prvky dohody eh, na prováděcích aktech a aktech přenesené eh, pravomoci by se mohly zakládat na třech prvcích. Za prvé je to eh, závazek nebo povinnost, že budou sladěny veškeré dokumenty, které byly přijaty před platností Lisabonské smlouvy. Byl tu návrh, ale komise ho stáhla od tím, že si tedy přejeme eh, eh, méně eh, právní úpravy a teď nastane pravý opak, bude se to zase projednávat ne v podobě omnibusu, ale myslím, že to bude celá řada dokumentů a budou se opírat o kompetence jednotlivých výborů. Každý výbor bude mít tedy takový mini omnibus pro každý samostatný eh, výbor, jak je známe v parlamentu, takže to sladění dokumentů z eh, období před Lisabonskou smlouvou se bude řešit jiným způsobem než do posud. To je první prvek a druhý prvek eh, možné dohody na prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci bude ten, že členské státy Můžeme tedy akceptovat tu myšlenku, že na přípravě e, prováděcích aktů se budou účastnit experti z členských států za předpokladu stejného zacházetí, e, jako budou mít přístup e, experti rady, že tedy zástupci Evropského parlamentu budou mít stejný přístup, stejné zacházení a poslední prvek základem je myšlenka, že bychom vytvořili jako u komitologie takový registr aktů v přenesené pravomoci jako u prováděcích aktů eh, přístupný pro každého. A to je poslední prvek. Není nutné mít dohodu ohledně kritérií, abychom si stanovili kritéria, kdy budeme využívat aktiv přenesené pravomoci, kdy spíše prováděcí akty, to je předmětem eh, vyjednávání o jednotlivých dokumentech a tématech. Je to ale důležitá diskuze, eh, pokud to bude součástí dohody, budou se konat separátní jednání o těch kritériích v budoucnu takže bude ještě víc randevů doložek o zásadách, a, kdy nebudou zapotřebí ta kritéria provádění bude se vyžádá separátní diskuze v blízké budoucnosti. Takže za páté, pátá kapitola ta se týká transparentnosti a koordinování legislativního procesu. V této kapitole budeme mít všechny možné prvky transparentnosti, budou zhrnuty do jedné kapitoly a bude se to týkat zejména dvou bodů, které jsou sladěny. Za prvé je to přístup eh, k jednání eh, rady a k jejich dokumentům. Eh, my v parlamentu jsme otevření, transparentní vůči veřejnosti, ale rada pracuje úplně jiným způsobem, tedy je to pravý opak. Já vím velice dobře, že to není součástí tohoto jednání, že by tedy eh, rada řekla, dobře, otevřu eh, všechna jednání a zpřístupním dokumenty, ale musíme eh, předložit konkrétní příklady, konkrétní situace, kdy jsme zaznamenali nedostatečnou ochotu rady nás informovat. Ty čtyři konkrétní příklady jsem jim eh, poslal a řekl jsem zástupcům rady, eh, že je třeba nalézt řešení. Předložte tedy nějaký návrh, návrh rady, kdy to můžete akceptovat eh, a mělo by se to týkat těch čtyř případů nemají sice eh, námitky, ale měli by uznat, jaký by měl být normální postup, aby informovali parlament. Takže tedy čekám na návrh a eh, to by mělo poprvé umožnit přístup parlamentu k určitému počtu eh, specifických informací, které musí rada poskytnout nebo umožnit přístup na jednání rady v duchu reciprocity jde o to, abychom také měli bližší kontakty a přístup k dokumentům a další bod. Jistě tady hovoříme o interinstitucionální dohodě, o lepší právní úpravě a v podstatě se týká eh, i mezinárodních dohod, protože situace se změnila. Parlament má eh, plné kompetence, že může dosažené dohody eh, po vyjednávání schvalovat to, co dojednala rada, eh, nehledě na obsah těch dokumentů, ale eh, my jsme zjistili, že o tom parlament nehlasuje, protože eh, nebyl začleněn do konzultací nafta SWIFT, TTIP. Doufejme, že k tomu nedojde, ale nevíme, co se může stát tedy nakonec naše kompetence jsou e, důležité, ale parlament nemá dostatek e, informací, takže o tom e, nehlasuje, protože ze strany rady není dostatečný zájem. Musí rada pochopit, že to je problém, je to nový problém. Takže jsme také zahájili uh, jednání na tato specifická témata a stejným způsobem, jako máme interinstitucionální dohodu o lepší právní úpravě, je třeba pochopit, že je třeba jednat obdobně o mezinárodních dohodách, e, e, jak lépe postupovat. Měli bychom jít mnohem více do detailu jak a jaký typ eh, dohody lze dosáhnout, jaké informace se budou poskytovat, když se budou projednávat nějaké mezinárodní dohody. Je to tedy kapitola, která se týká transparentnosti legislativního procesu a bude také zahrnovat povinnosti tří institucí, aby poskytovaly informace vnitrostátním parlamentům, národním parlamentům a budou společně informovat o výsledku legislativního procesu a také se vytvoří něco, co říkáme společný registr legislativních procesů, aby to usnadnilo dohledatelnost v tom legislativním procesu. A potom ještě jedna z dalších eh, kapitol, o kterých budeme diskutovat, se týká celé tematiky snížení administrativní zátěže. A ještě dalšího důležitého tématu, to je eh, provádětí eh, evropského práva. Začnu tedy eh, tím posledním prováděním evropského práva. Měli jsme již první výměnu názoru, ale ještě jsme nedospěli k závoru k závěrům, týká se to transpozice, víte, jak je to složité, když hovoříme o korelačních tabulkách a snažili jsme se s komisí, není žádný problém zajistit, aby rada byla ochotna eh, vytvořit nový nástroj v tomto ohledu. Eh, máme ty korelační tabulky a vždy požadujeme, aby byly uplatňovány a většina členských států řekne, no rozuměli jste, jak to myslím. Takže to uvízlo na mrtvém bodě. Proč se tedy snažíme eh, vytvořit eh, nějaký nový způsob uvažování, nový nástroj, eh, který by zohlednil každý aspekt té transpozice, zejména směrnic. Především to asi bude tabulka a také uvedení procenta transpozice. Britská vláda bude mít tedy nejvyšší procento, ty jejich zkušenosti s tou, je, to je eh, bezprostřední transpozice směrnice eh, během několika měsíců. Na kontinentu je situace jiná Eh, jsou to vesměs koaliční vlády a my z eh, neužíváme tu situaci. Snažíme se tedy splnit všechny požadavky, aby byli u jednoho stolu koaliční eh, partneři. a také využívám cold plating a vím, jak to funguje v koaličních vládách, že dochází tedy k tomu, když je transpozice na pořadu jednání vlády. Sledujeme tuto myšlenku. Eh, bude eh, eh, dobré, když budeme mít nějaký nový nástroj místo korelačních tabulek, když budeme mít časový harmonogram, transpozice, výsledky transpozice po ukončení plus gold plating a každý bude moci vidět na základě tohoto nástroje, zda nařízení přichází eh, z EU. My jsme se to zodpovědí, anebo zda toto e, nařízení e, vyplynulo z iniciativy e, národní vlády, protože se to snaží nějak zneužít. Já se nedovnímám, že při jednání to půjde, ale když ta směrnice není transponována do určitého období, tak budeme aplikovat tedy britské velké zkušenosti a bude to automatická transpozice, takže po několika měsících to bude spíše jako nařízení, takže budeme eh, eh, diskutovat o takovém návrhu a já bych chtěl, abychom měli nový nástroj, nový nástroj, který nahradí korelační tabulky a tento jeden nástroj eh, poskytne přehled o všech prvcích, eh, transpozice, goldplating, časový harmonogram. Takže eh, to je eh, bod z kapitoly 7 o jejich vyjednávání jejich vyjednávání teprve začne. Chtěl jsem vás o tom informovat, doufám, že to podpoří i komise a nakonec Další kapitola, další kapitola se týká zjednodušení a e, snížení. Nám se již podařilo nalézt takový obecný popis toho, čeho chceme dosáhnout, abychom tedy snížili administrativní zátěž a míru regulace, takže máme definici v celém textu, nechceme eh, znovu projednávat eh, v rámci každé kapitoly, jaký je cíl této dohody a nakonec, co je třeba učinit. Ubíráme se tím správným směrem, řekneme si, chceme X, procent, eh, tedy jaký bude cíl, o kolik procent snížit administrativní zátěž. Je to tedy dobrý způsob, já jsem spíše pro druhý způsob postupu, abychom se snažili vytvořit nový systém, kdy budeme mít eh, povinný přehled eh, za účasti parlamentu komise i rady o snižování administrativní zátěže. Eh, máme, eh, už desetkrát jsme o tom diskutovali a nakonec se nic nestalo s těmi krásnými čísly. Podle mého názoru je důležitější, abychom vytvořili nějaký mechanismus, nějaký systém, který nám objektivně dovolí to eh, zjistit, změřit jako posuzujeme eh, každý rok míru růstu, proč bychom nepostupovali podobně při posuzování administrativní eh, zátěž ABS, Administrative Burden Survey. A to by připravovala komise, tedy tento návrh je také na stole. Rád si vyslechnu vaše názory nejdůležitější, co je nejdůležitější, ta čísla nebo nalezení nového mechanismu, abychom měli jistotu, že eh, pod tlakem eh, tohoto mechanismu se bude snižovat administrativní zátěž. A Chtěli bychom tedy provádět takovou studii, takový přehled ročně o míře administrativní zátěže. To bude připravovat tedy společně komisa parlament. To je tedy eh, stávající stav eh, toho vyjednávání. Jsme eh, uprostřed vyjednávání. Příště budeme moci už diskutovat o textu designer. My se snažíme tedy eh, ukončit jednání o těch prováděcích aktech, aktech v přenesené pravomoci. Budeme diskutovat o kapitole 7 a 8 v listopadu a jak jsem již řekl, pane předsedo, eh, vy jste vždy k dispozici za výbor Jury a můžete nám poskytnout další podrobnosti a inform, já vám poskytnu informace o dalším postupu vyjednávání. Děkuji vám. Um, uh, Děkuji, pane Frhoštate, za úvodní slovo. A nyní máme tady pár otázek. Takže po pěti třeba je, uvidíme paní Regner jako první. Thank you very much, uh, Mr. Ferher. Děkuji, pane Froštate. Skutečně si velice cením, eh, eh, do jaké šíře a jak konkrétně jste eh, přednesl referát. Ano, ten dialog byl takový nahoru dolů. My eh, jako právní výbor, my máme na starosti celou řadu aspektů, které jste předložil, eh, delegované prováděcí akty, better regulation a tak dále. Takže nás to velice zajímá. A já jednou jsem měla tu čest, že jsem se zúčastnila konference předsedů a zjistila jsem, jak je velice dobré, že tento proces je v běhu, že politici na sebe vzali odpovědnost, protože naším eh, cílem je mít silný parlament, silnou roli mezi ostatními institucemi a náš předseda eh, i také eh, se zúčastňuje konference předsedů, takže já se těším, že i on nás bude pravidelně informovat. Nebudu to protahovat, protože vy jste toho řekl hodně. Mám pár otázek. Mluvil jste o mm, právním základu. Mě by zajímalo, e, protože zde mm, ve výboru Jury mm, hodně diskutujeme o právních základech. Je to i otázka e, politická, když třeba existuje spor o tom, jaký právní základ kde aplikovat. E, je to otázka tedy právního posouzení, ale také, a my jsme poslanci, je to i otázka politická. Takže to by mě zajímalo si trochu vyslechnout, jak by to mohlo vypadat. Vy jste zmínil, je tady nějaký plán, vždycky již mm, jak si na počátku se připraví ten plán, a, nebo je to rozhodnutí, které je závazné pro parlament, pro radu a poté již to nelze spochybnit, nebo nebude to možné spochybnit, takže jak se to plánuje, jak by to mělo být? A tím bych asi skončila, protože je nás tady více, kteří bychom chtěli něco říct. A případně se vyjádřím ještě později. Děkuji, paní Jutant. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi Frhaštatovi, že přišel. To byl dobrý úvod opět musím zdůraznit, že kvalitnější, kvalitnější legislativa, better regulation a zjednodušování nemůže být výmluvou pro deregulaci. Tady musí být správná rovnováha, aby zjednodušování legislativy by neznamenalo, že se budou podkopávat práva pracujících, zdraví, bezpečnost na pracovišti či a podobně. Takže to mě trochu zneklidňuje ani bad regulation nemůže bránit kvalitě legislativy. A v tomto ohledu a e, titulu vaší funkce vyjednavače, tak je třeba, abychom měli vždycky dobrou analýzu, analýzu dopadu každé legislativy z genderové perspektivy. My jako zákonodárci samozřejmě máme povinnost a e, e, zájem vědět, jaký dopad mají určité návrhy na občany. To je důležité, abychom se vyhnuli tomu, že bychom třeba v jedné oblasti dělali určité kroky, které by měly nežádoucí vedlejší účinek na jiné oblasti. Rovnost znamená spravedlnost, participaci, to znamená muži a ženy mají stejné příležitosti formovat společnost a své životy. Proto, aby to byl fakt, tak je třeba, abychom my jako zákonodárci garantovali rovná práva, příležitosti ve všech aspektech života. Je zde proto řada důvodů, abychom eh, při rozhodování dbali na genderovou rovnost asi vás o tom nemusím přesvědčovat. Nicméně by mě zajímalo, jaké máte vy názory na to, aby vždy pravidelně se eh, každé rozhodnutí analyzovalo z pohledu dopadu na genderovou rovnost, protože to také je ve smyslu lepší regulace. Děkuji, pan Karim. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat, že eh, jste si udělal čas na náš výbor. To je vlastně již po druhé, kdy my, já jako Brit vám děkuji. Takže vidíte, začal jsem pozitivně. Vy jste se dotkl zajímavé důležité věci používání statistik a tabulek, ale nepřítel, náš nepřítel je fakt, že na jedné straně máme gold plating, a na druhé straně vůbec se nevyužívají ty pravomoci, které máme. A, takže to je problém i této instituce. Takže to musíme řešit. Teď, abych eh, se mm, stručně vrátil k Evropě. Eh, víceméně to je věta Eh, holandského původu, eh, takže ale eh, byste ji použil na plenárce včera i ve svém dopise. Tady začal bych tím hodnocením dopadu. Víte, že náš výbor je pro hodnocení dopadu, především eh, Angelika Nibler hodně na tom pracuje a tady jde o to, aby vždycky byly přijaty ty patřičné kroky. Potom, když minule jsme se eh, sešli, tak jsme o tom také mluvili. Potom je to ta myšlenka nezávislého panelu. To není něco, s čím bych já zrovna souhlasil, ale hodně jsem o tom přemýšlel od vaší poslední návštěvy a pořád jsem přesvědčen, že tady investujete příliš velkou důvěru do schopnost komise eh, provádět skutečně nezávislé hodnocení dopadu. Jedna z velkých stížností, eh, kterou já hm, slýchávám od dotčených subjektů, je, že eh, ty organizace často jsou v situaci, že v podstatě hm, komise vlastně spíše zneužije eh, hodnocení dopadu jako důkaz eh, pro něco, co stejně je přesvědčena, že udělá. A mm, z pohledu parlamentu je to unikátní příležitost teď mít skutečně nezávislý mechanismus. Já vím, já jsem, když jsme se sešli minule, tak vím detailně, jste popsal, Eh, vaše pocity z nezávislosti takového panelu, ale hm, stejně ty osoby jmenované komisí, tak budou se zodpovědět komisi, ti radou, ta se radě a tak dále. Ale existují mechanismy, které existují podle mě. A upřímně bych rád, abyste se zamyslel, protože jsou mechanismy, které lze zavést proto, aby ty Eh, ti členové komise se nemuseli zodpovídat žádné ze tří institucí, ale eh, jak si zodpovídali se pouze dobré věci, o kterou nám jde. Kolegové, vím, že já vím, že tady jsou další kolegové, kteří chtějí slovo, takže stručně. A teď delegované akty. Eh, transparentnost, konzultace jsou zásadní pro tyto akty v přenesené působnosti. Některé ty delegované akty jsou velice technické, například výbor ECON pracuje na celé řadě opatření úrovně 2, level 2. Ano, tady je důležité, aby příslušné organizace a parlament se plně zapojili do tohoto procesu tedy procesu přípravy delegovaných aktů, tak zajistíme, že to nebude mít žádné nežádoucí účinky pak. Já to říkám obecně teď, ale teď je něco detailnějšího a to je moje oblast, která se mě týká subsidiarita a proporcionalita, to znamená Evropa tam, kde je nutná pouze dodržování subsidiarity se prověřuje pouze na začátku legislativního procesu, tak já si myslím, že je třeba, aby subsidiarita také se kontrolovala v průběhu legislativního procesu, což bude znamenat eh, kontrola subsidiarity i na konci legislativního procesu. Zde chci ujistit kolegy, že to nechce podkopat práva členů novelizovat legislativu. Ne, tady jde o to, abychom respektovali princip proporcionality a subsidiarity během celého cyklu procesu. A to potom e, zákonodárné orgány posoudí, jak to budou dělat. Konkrétně Evropa tam, kde je nutná pouze. Podle tohoto principu již jsme v tom udělali hodně, například subsidiarita, proporcionalita a základní princip Evropské unie. Za druhé, subsidiarita by se měla vyhodnocovat na samém počátku legislativního procesu. Ano, je třeba, aby zde existovala hluboká analýza, zdáli skutečně je vhodnější, aby nějaký akt přijala Evropa. A potom eh, zde mm, je třeba zohlednit názory národních parlamentů. To se hodně zvýšilo ve srovnání s rokem 2010 a 2011, což je podle mě pozitivní vývoj. To znamená, že národní parlamenty nyní se více angažují. A my se musíme využít eh, tuto příležitost eh, a zapojovat více národní parlamenty do legislativních procesů, protože vlastně tím je i zavážete k určité odpovědnosti za přijímaná rozhodnutí. A vy jste, jste zmínil e, vaše fungování jako premiéra a řada premiérů používá toto Evropu jako alibi a viní ze všeho, takže bychom měli od samého počátku zapojovat státy prostřednictvím parlamentu, nejenom vlád a to bude určitě účinnější. Rada pro hodnocení dopadu, ano, to způsobuje pochybnosti, že z pohledu subsidiarity, subsidiarita nebyla respektována eh, v řadě případů při hodnocení dopadu a i komise k tomu vydala pokyny, jak dělat hodnocení dopadu. Potom připomínkové řízení nebo konzultace eh, eh, a jejich délka, tedy lhůty. takže tady je třeba mm, případně, když to bude odůvodněné, tak na, na žádost národních parlamentů prodloužit tyto lhůty eh, pro konzultace Samozřejmě musí to, potom ten proces eh, takzvaných žlutých karet, ten by se měl snadno implementovat, protože zde existuje řada okolností, podmínek, kde jsme zjistili, že to tak jednoduché není. Dále, několik parlamentů vyjádřilo svůj zájem eh, o mechanismus eh, zelené karty prostřednictvím Kosaku, což bude posilovat národní par- dialog s národními parlamenty a národní parlamenty budou moci předkládat konstruktivní návrhy a na, k eh, návrhům komise. Je třeba apelovat na národní parlamenty, aby více přispívali do legislativy a to v rané fázi celého procesu. A na to máme určité nástroje. Pane předsedo, je, tady ještě mám hodně dalších bodů, ale možná já je přímo předám eh, kabinetu Gýho a nebudu tady e, prodlužovat, protože ještě určitě řada členů chce také slovo. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. Ano, s povolením pana Froštata, tak ještě vez, já vezmu všechny otázky a potom pan Froštat zareaguje na všechny. Paní Kaufman jako další. Děkuji, pane předsedo, a děkuji e, panu Ferhofštatovi za velmi podrobné informace. Ta témata jsou velmi obsáhlá a já přeji samozřejmě, aby vše bylo zdárně dokončeno. Do konce roku už nezbývá mnoho času a proto mě zaráží váš optimismus, ale dobře. Jinak eh, bych zmínila dvě nebo tři otázky. Jednak otázka posouzení dopadů. Já mám eh, potěšení, eh, tedy těší mě, o čem jste hovořil, protože já, na rozdíl od kolegy Karima, si myslím, že instituce je sama zodpovědná za své jednání eh, a neměl by tam být někdo nezávislý. Evropská eh, Unie, Evropská komise musí dodržovat smlouvy, má právo iniciativy a když předkládá návrh, tak je povinná jako instituce v té své roli provádět posouzení dopadů a já si nemyslím, že to zodpovědnost za to by mohla delegovat na někoho dalšího, kdo by byl takzvaně nezávislý a proto mi e, připadá velmi dobré, jak se to popsal a to také ve vztahu k zákonodárcům, kteří mají vlastní zodpovědnost a eventuálně, když je to, tedy aby když to bude nezbytné, taky sami prováděli posouzení dopadů. Za druhé, eh, položil jste otázku, eh, zda v ABS nebo v číslech, v procentech by měly být eh, uváděny určité věci posouzení dopadu, ale já si myslím, že tady jde o kvalitu legislativy, ne o kvantitu a ta myšlenka, eh, jeden zákon dáme pryč a dáme tam nějaký místo toho nový, tak eh, já si myslím, že to nepovede k lepší legislativě. Myslím si, že je to pouze takový, eh, taková optická věc, že se tady těmi čísly něco zastíráme, takže já jsem pro ABS, tak jak jste to poslal, popsal v té podobě. Pokud jde o gold plating, tak Tady bychom se měli pečlivěji zamyslet nad tím, co gold plating vlastně přesně znamená. Samozřejmě, že je možné provádět směrnice jedna ku jedné, ale členské státy podle smluv mají samozřejmě právo podívat se na směrnici a na základě své vlastní eh, národní legislativy některé věci změnit. A toto po, po, označovat za byrokracii, to je podle mého názoru problematické a není to přiměřené právu národních států. Poslední poznámka vyvolaná tím, co říkal pan Karim. Pokud jde o národní parlamenty, tak sam, samozřejmě musíme úzce spolupracovat, ale já jsem jednoznačně pro vymezení kompetencí. A národní parlamenty mají své úkoly, my máme naše úkoly a tyto procesy směšovat a národní parlamenty ještě zapojovat do evropského legislativního procesu, považuji za zcela chybné. Kvůli tomu tady mají e, národní parlamenty své vlastní úkoly v jednotlivých členských zemích a mají s tím e, co dělat i tak. Jsou to obtížné úkoly, mm, jsou to obtížné úkoly i jako takové. Pan González. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Frhoštatovi za to, že přišel a děkuji mu skutečně upřímně. Bylo to všechno jasné, obšírné a zároveň detailní. Výbor Jury i výbor Avko také zde přítomný určitě toto ocení, protože detailně můžeme vše sledovat, jak probíhají tato jednání. Také chci poděkovat za konstruktivního ducha, ducha spolupráce během celého procesu, protože jeden z klíčových předpokladů, aby to proběhlo dobře, je zapojit všechny výbory, které jsou příslušné a zapojit všechny parlamentní politické skupiny, tedy všechny ty, kteří jsme součástí tohoto parlamentu. A my vám tedy eh, děkujeme za tu vaši práci i za to, že máme pocit, že jsme také do tohoto zapojeni. A i jste nám potvrdil, že došlo k pokroku a já vám za to děkuji. Děkuji vám za to, jak zastupujete nás všechny při tomto vyjednávání. Moje politická skupina je spokojená především s hodnocením dopadu, e, protože tato věc pro nás je velice významná. Je třeba mít dobré hodnocení dopadu, což znamená vždycky potom lepší transpozici a méně tedy e, e, zbytečné regulace a samozřejmě ale ta hodnocení dopadu musí být, do, musí být nezávislá, protože jinak by to nebylo hodnocení dopadu. A Eh, musí to být dokumenty vytvořené eh, experty a ne, že to bude jenom ex post potvrzovat něco, co eh, už stejně komise a rada přijali, či chtějí přijat. Musí to být i nezávislé a to je důležitý princip hodnocení dopadu pro celý legislativní proces. Já i zde chci obhajovat malé střední podniky, které jsou motorem evropské ekonomiky a které nejvíce trpí tou přehnanou, zbytečnou regulací na našem území. A také si myslím, že by měla existovat hodnocení dopadu ex post, tak abychom ex post mohli vyhodnocovat dopad nějaké již přijaté účinné legislativy, tak abychom případně mohli ex post korigovat chyby, které tam nastaly. Rovněž chci i zdůraznit to, že váš úvod byl zajímavý, i pokud jde o e, aktiv přenesené působnosti, delegované akty, ale máme zde pana Sajera, to je mistr přes delegované akty, tak to nebudu protahovat, toto téma, ale jenom doufám, že nakonec i e, bude garantována rovnost mezi parlamentem a radou. Takže tady bych vyslal takový apel nebo požádal, abyste trochu i vysvětlil tento aspekt. My všichni chceme, aby tady došlo ke dvou věcem v tomto vyjednávání. Za prvé, institucionální rovnost mezi parlamentem a zbytkem institucí. A za druhé, abychom měli více záruk pro občany, v tom, že se nebudou přijímat zbytečné předpisy a že normy, které mm, se budou přijímat, takže budou užitečné a ne naopak, že to nebude nějaká zátěž pro občany, pro Evropany. A tady je třeba, abychom měli celou řadu různých záruk pro toto a to, i, mm, to jsou ty studie dopadu, včetně mm, těch různých konzultací s experty nebo i včetně té možnosti do legislativního procesu zapojovat občany, respektive mm, eh, organizace občanské společnosti. Takže eh, to, co budeme přijímat, nesmí eh, znamenat větší byrokracii, větší administrativní formality, průtahy a podobně. A protože e, e, většinou to tak je, že když Evropa chce e, přidat nějaké záruky, tak většinou ten efekt je takový, že to bude více administrativy, více byrokracie, takže tak ne. Protože nesmíme tím, co děláme, zvyšovat jenom byrokracii a formality. Mr. Kester? Další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Ferhoštate za vaše eh, vysvětlení. Já si myslím, že se rychle shodneme na tom, že zbytečná byrokracie musí být odbourána, a to zejména tam, eh, kde je eh, jaksi něco neoprávněného, co zasahuje do života občanům. To je nepřijatelné, protože to vede i k tomu, že Evropa je méně akceptována. Ale přesto všechno, že je potřeba byrokracii odbourávat, si musíme být jasni v tom, musíme být jasno v tom, že Evropa potřebuje také eh, dobrá pravidla hry, spravedlivá pravidla hry. A musíme dbát na to, aby pod zástěrkou odstraňování regulačních mechanismů nebyla odbourávána také práva pro zaměstnance. Konkrétní otázka. Je pravda, že 24 e, směrnic k ochraně práce by mělo být zásadně přeskoumáno. Já si myslím, že ochrana práce je důležitá pro zaměstnance i zaměstnavatele. A já si myslím, že bychom měli mít na zřeteli to, že tyto věci by neměly být rušeny tak, aby to zhoršovalo podmínky zaměstnanců, potom se to týká také třeba pravidel minimálních mest a dalších věcí. To všechno chcete eh, změnit, abyste zlepšili právní úpravu, ale eh, tam jde o to, že ta práva nesmí být eh, omezována. Na to bychom měli dbát. Další důležitá věc, kterou jste zmínil, pokud jde o dohody o volném obchodu, udělal jsem jako poslanec zkušenost, že bylo nesmírně obtížné dostat se k dokumentům, o kterých se vyjednávalo v rámci TTIP. A takovéto zatajování potom vede k tomu, že na veřejnosti vznikají různé zvěsti o tom, eh, co se tam vlastně děje a že to nepřispívá k vylepšení života občanů. A eh, proto je potřeba tady být transparentní a otevřený. To je důležité, abychom mohli rovně diskutovat s občany, jako rovný s rovným, abychom potom také dosáhli toho, že ty věci budou více přijímány a budou moci být eh, hladce uskutečněny. Další věc ehm, závěrem, něco, na co jsem eh, narazil v Německu, ehm, a to opakovaně v mém regionu, projekty, které jsou financovány prostředky Evropské unie, tak tam se velmi často objevuje eh, kritika, eh, že to doprovází přehnaná byrokratická pravidla, eh, jako například, jak jsou ta, ty finanční prostředky spravovány, jak jsou vynakládány a tak dále. Mě by zajímalo, jestli i toto berete na zřetel ve vyjednávání a jak je možné dospět eh, k lepší právní úpravě, kde se zajistí, že ty prostředky, eh, které Evropská unie poskytuje, jsou vynaládány účelně, ale zároveň se sníží eh, všechno to byrokratické břemeno, které to doprovází. Děkuji. Pan Anderson? Děkuji. Pokud jde o posouzení dopadu, tak eh, to je velmi eh, dobrý nástroj, ale musí to být eh, používáno tak, aby to zabránilo špatným rozhodnutím, ale nemělo by to být něco, co spožďuje a brání dobrá rozhodnutí. Když špatně nastavíme tento systém posouzení dopadu, tak to potom tak dopadne tím nepříjemným způsobem a já si myslím, že pane Ferhofštate, vy si uvědomujete tento problém a já bych vás chtěl opravdu naléhavě vyzvat, abyste eh, tomu věnoval velkou pozornost. Pokud jde o otázku vyjednávání někdy v noci, kde to vede ke špatným rozhodnutím eh, a to potom eh, k k posouzením dopadu, které budou velmi nákladné a vlastně zbytečné. Já bych k tomu navrhoval řešení. Eh, pouze špatné dialogy, pardon, zakažte, zakažte trialogy po 22 hodinách. Eh, toto by neměly, eh, ty vážné věci by neměly být řešeny lidmi, kteří napůl spí. Eh, to je otázka nejenom eh, pokud jde o pracovní prostředí pro poslance, ale i pro zaměstnance. To triálogy během doby, kdy se má spát, by se prostě měly odstranit. To by mělo být eh, přece z čistého zdravého rozumu něco, co se udělá pro lepší právní úpravu. Pokud jde o Sunset Clause, tak já jsem velký fanoušek Sunset Clause. Oni usnadňují roz, změny rozhodnutí, když lidé eh, tedy přijdou na to, že to rozhodnutí, které bylo před léty uděláno, je špatné, tak potom Sunset Clause je mm, dobrý nástroj. Ale eh, to, co se děje poslední dobou, pokud jde eh, o Volkswagen a ty dýzlové motory, tak tam, pokud máte Sunset Clause, tak musíte také umožnit aby směrnice nebo nařízení byly eh, dobře eh, implementovány. To je důležité předtím, než se uplatní sunset clause. A k tomu bychom měli přihlédnout, i když se eh, vytváří tedy systém těch sunset clause. A potom pokud jde od gold plating, tak tady souhlasím s paní Kaufman. Gold plating to není příliš dobré slovo. Uh, protože se, využí, že se posilují zákony, lepší právní uh, úprava a větší standardy. Já si myslím, že to slovo je zavádějící, má negativní, negativní konotace a není úplně přesné a korektní. Pokud jde o otázku Británie, tak já nejsem tak přesvědčen jako pan Ferhofstadt a pan Karim o dokonalosti britského způsobu, jak provádí legislativu Evropské unie. Já mám dojem, že Britové velmi rychle postupují vpřed a implementují tu legislativu do posledního písmene a potom najednou zjistí, aha, to vlastně nebylo úplně, úplně ideální a potom to zpětně musí měnit a to potom přispívá k tomu euroskeptickému pocitu a náladám v Británii. A možná, že se mýlím, ale já si myslím, že by bylo dobré, kdyby věci byly implementovány opatrně a e, ne e, okamžitě se vrhat do toho zákona, když to potom působí problémy. Pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Ferhovštatovi, e, který nám tady velmi zajímavě poskytl zprávu o vyjednávání a Zároveň musím říci, že eh, velmi si cením eh, Britů a, a eh, velmi je respektuji, ale prezentovat je tedy jako příkladného žáka Evropské unie, tak to je trošičku na hranici. Ale potom, abych hovořil seriózněji, je tady jedna věc, která mě upoutala a to se týká automatického uplatňování směrnic, automatické transpozice směrnic. Jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak vy byste si přál, že když není směrnice po nějaké době transponována, eh, tak začne být platná automaticky. Je to vlastně nějaká automatická transpozice. A to mě tedy eh, docela eh, vybudilo a chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že by to bylo v souladu se smlouvami Evropské unie, protože tady se velmi pečlivě odlišuje směrnice od nařízení a velký rozdíl eh, mezi nařízením a směrnicí je, že eh, směrnice musí být transponována členskými státy a potom druhá spíše političtější otázka. Myslíte si, že by to bylo dobrou, dobrý nápad, zatímco mnoho států se jaksi Eh, tam se lidé odklání od Evropské unie a já si myslím, že tady by bylo tady v tuto chvíli tak jako ne úplně dobrý nápad eh, takovýmto způsobem transponovat směrnice, to by asi ještě vyhranilo názory lidí na Evropskou unii. Pan Sayer. Děkuji. A musím říci, že velmi děkuji panu Ferhofštatovi za to, že přišel mezi nás, že nás informuje a že nás tak podrobně informoval o aktech přenesené pravomoci, protože to je e, jedna z nejdůležitějších praktických částí, e, kde vlastně můžeme něčeho dosáhnout. Ale ještě jedna věc k programingu předtím, než přejdu e, k těm aktům. Ocenil jsem, že rámcová dohoda v této věci eh, nebude dotčena v tomto vyjednávání a eh, jinak eh, za Evropský parlament jste se podílel na přípravě ročních pracovních programů. To je velice důležité pro parlament, pokud jde o to, že nemáme to právo na vlastní iniciativu, ale vede to přesto tedy k tomu, že každý rok eh, musíme předjímat všechny kompromisy, které budou učiněny příští rok, eh, protože eh, všechny politické skupiny už by tam chtěly tam vložit určitý obsah a to je tedy velice náročné Eh, okolo Vánoc a minulý rok nakonec to dopadlo tak, že jsme neměli usnesení eh, parlamentu k pracovnímu programu komise ke konci roku. Takže my tam vždy během jednoho týdne musíme zvládnout eh, ty věci, předjímat to, co budeme dělat potom ten další rok. Takže pro nás, eh, my bychom si přáli, aby tam byl nějaký pružnější přístup eh, k pracovnímu programu komise. Pokud je o akta v přenesené eh, pravomoci, to by, to by mohla být jedna z nejdůležitějších praktických věcí nebo řešení. Největší problém v Evropském parlamentu v téměř všech trialogzích je vyjednávání o tom, zda by to mělo být v přímé pravomoci nebo přenesené pravomoci. A náš výbor je tím výborem, který se snaží mít horizontální přístup a nedělit to na různý přístup pro oblast dopravy, envy a tak dále. Je to velice složité, protože Evropský parlament eh, tedy to tady vlastně ne, nechce mít úplně na horizontální úrovni. Naše jediná karta, se kterou můžeme hrát, je ta, že bychom nějak eh, potají nebo eh, eh, jinak souhlasili s expertními konzultacemi, ale to je problém pro radu, protože podle Lisabonské smlouvy něco takového je nelegální. Tím, že máme postup konzultace, tak by toto nemělo Eh, ve spolurozhodování, tak by to tak nemělo, pardon, tím, že máme pro, proces komitologie, tak by to tak být nemělo. A když se tedy eh, vzáme nebo vyneseme tu naši jedinou kartu, tak bychom za to měli také opravdu něco získat. A a jestli dobře chápu tu odpověď, tak Tady by byly eh, ta pravidla obecnější, aby ne každé jednotlivé vyjednávání mm, muselo se řešit na ta akta přenesené pravomoci, protože to je velice eh, složité. Eh, naši zpravodajové vyjednávají za Evropský parlament a e, často se to bere jako, že to není to nejdůležitější, nebo týká se to těch věcí, které nejsou úplně e, nedůležité a je tam naopak ten jiný obsah, který je důležitý a oni potom nakonec stejně e, tedy řeknou dobře, tak my to tedy přijímáme a to tedy není příliš dobré. Takže kdybyste nám dali tuto možnost, do jaké míry uznat expertní konzultace, v rámci transparentnosti, tak to bychom dostali něco, co by zajistilo, že rada tyto věci nezablokuje. Pokud by rada mohla se nad tím zamyslet a souhlasit s tím, jaký je rozdíl mezi aktem přenesené pravomoci a přímé pravomoci, a kdyby souhlasili s některými z těchto principů, a kdyby to potom mohlo být uplatněno ve vyjednávání, tak to by byl eh, pro nás krok vpřed. Já si myslím, že celá ta konstrukce je velice složitá a asi to není úplně eh, Není to asi úplně to nejlepší, co jsme získali v Lisabonské smlouvy. Pro parlament je to dobré, ale v realitě vlastně ne, protože to nemůžeme příliš dobře uplatňovat. Tento výbor je v tuto chvíli zodpovědný za horizontální výkon Lisabonské smlouvy a to už je, to už je potřeba opravdu, opravdu dlouho. Paní Hloutala, děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím na to, co jste řekl o transparentnosti. Já jsem velmi ocenila, že e, tady bojujete za právo parlamentu, aby měl přístup k dokumentům e, komise. E, ono je to, ten jejich přístup je zcela odlišný od toho, jak k tomu přistupuje Evropský parlament eh, ve vztahu ke komisi. A eh, tady je něco, co souvisí s koncem legislativního cyklu, eh, tedy chci hovořit o trialozích. Já si myslím, že jako komise, parlament a rada máme společnou povinnost zajistit, aby občané a širší veřejnost nebyli zcela zmateni tím, co vyplyne z našich trialogů. Já jsem eh, tady eh, se mi líbilo, co říkal kolega, ten pěkně hovořil o tom, jak to zlepšit, ale eh, trialogy by měly být přístupnější pro veřejnost. Tady se to dotýká tedy i práva, aby tady byl přístup k dokumentům z trialogu. Eh, já to říkám také jako ta, kdo navrhuje stanovisko tohoto výboru eh, k nařízení 49 eh, o přístupu k dokumentům z minulého roku a já vím, že tam bylo vynaloženo velké úsilí a já bych to chtěla podpořit. Potom další věc, to je něco, co Evropský parlament opravdu na 150% podporuje my tady pracujeme na návrhu nařízení o legislativě o administrativních postupech Evropské unie. Ono by podle mě bylo důležité vysvětlit komisi, že potřebujeme jednotnou administrativní legislativu, místo toho, abychom tady měli eh, celou řadu nejrůznějších kodexů chování a všelijakých pokynů a nevím čeho, což je velice složité pro občany a podniky, aby to pochopili. Takže já bych vás chtěla informovat o tom, na čem my tady pracujeme. My chceme předložit konkrétní návrh, bude to takový dárek pro komisi a doufáme, že ho přijme Eh, bude to asi 28. ledna, kdybychom to chtěli předat. Pane Sahovštate, máte slovo. Já vám velice děkuji. Snad bych začal eh, důležitým tématem provádětí trojstranného jednání postědonosci. To je z technického hlediska velice dobrý návrh, ale jinak to nemá smysl Eh, my musíme jednat a vyhrává vždycky ten, kdo má nejlepší eh, podmínky. Já jezdím na kole dvakrát eh, týdně. Proč? Protože potřebuju být víc fit na to jednání, pane Timemans a pane Nikola Schmidt. To, myslím, není tak obtížné být v lepší kondici než on. Omlouvám se za tuto poznámku, ale zareaguji na různé připomínky. Nejprve paní Regner k právnímu základu, jak to má fungovat. Eh, vycházíme z toho, že komise vysvětlí volbu právního základu, to je legislativní nástroj, a teď druhý krok pouze eh, když rada usiluje o změnu právního základu, Potom následuje ten druhý eh, krok a potom dojde k trialogu za účastí tří institucí, kdy se o tom diskutuje. A třetím prvkem v rámci toho trojstranného jednání výměny názorů, když tedy usiluje Rada o stěnu právního základu, tak má zvláštní roli komise, protože ta eh, rozhodla o právním základu na základě nějakého správného posouzení. Takže eh, komise vysvětlí, proč eh, proč je to eh, lepší eh, východisko na základě legislativy. To jsou tedy ty tři eh, konkrétní kroky, o kterých jsme zvažovali. Je to výměna názoru, je to dialog, není to situace se My doufáme, že spolu s komisí eh, radu přesvědčíme o tom, aby neusilovala o tento směr. A pokud ji nepřesvědčíme, tak eh, jediné východisko je cesta k soudu. A já se domnívám, že jak můžeme řešit tuto otázku, tedy snaha změny právního základu ze strany rady. A měli jsme tu několik příkladů. To není systém, který by eh, to znemožňoval eh, v budoucnu, že by s tím rada nemohla přijít. Ale chtěli bychom se vyhnout nutnosti obracet se na soud. Protože Rada v mnoha případech sleduje svůj původní záměr a je možné, že se chce tedy zbavit názoru parlamentu. Ne proto, že by zatím stály nějaký, nějaké závažné právní důvody, ale že se tedy chtějí zbavit té jedné části legislativy. Jedna otázka se týkala posuzování dopadu. Já jsem se snažil to zhrnout, jak jsem již eh, naznačil, jsou to základní práva, subsidiarita a eh, přiměřenost. To budou ty prvky, které eh, budou základem posuzování dopadu. I také centrová vyváženost bude součástí posuzování dopadu k otázce subsidiarity a uměnost, jak o tom hovořil pan Karim. To není interinstitucionální dohoda, která by měla měnit mechanismus a doložku o subsidiaritě, jak je to uvedeno v základní smlouvě. Já tím, jak vznikla tato doložka o subsidiaritě v smlouvě. Původní myšlenka byla vymezení kompetencí v této úmluvě ano, to bylo o zadání rady. při prohlášení z Lekenu a tam bylo vymezení kompetencí a potom jsme zahájili jednání o té úmluvy a řekli jsme si, to je tak komplikovaná záležitost, bude lépe nalézt nějaký mechanismus, který zaručí uplatňování subsidiarity. A potom vznikl tento mechanismus subsidiarity. Pan Karim má možná pravdu, když říká, že to můžeme zlepšit jistě, ale to není předmětem současné diskuze. Možná až e, se v parlamentu bude diskutovat o dalších zprávách. Já e, mám ve zprávě právě AVKO eh, o budoucnosti Evropské unii a mohu říct, že jsem souhlasil eh, se zelenou kartou. Já nejsem proti, já se domnívám, že je to dobrý nápad, ale nejsem proto, abychom směšovali role národních parlamentů s Evropským parlamentem. Tady je jasná dělící linie. Národní parlamenty mají své vnitrostátní kompetence. My řešíme evropské otázky a pokud je tu nějaká pochybnost ohledně návrhu komise, že ten eh, návrh zasahuje do působnosti těch národních eh, parlamentů, tak tu byl vytvořen ten eh, mechanismus subsidiarity, ale tady eh, v souvislosti s interinstitucionální dohodou nehovoříme o změně mechanismu, jak byl stanoven v Lisabonské smlouvě ale ty myšlenky jako zelená karta, s tím souhlasím a já to řekl panu Karimovi osobně, v budoucnosti Evropské unie se to tedy té zprávě o budoucnosti Evropské unie se to eh, připravuje ve výrobu AFKO a bude to projednáváno na plenárním zasedání začátkem příštího roku. Subsidiarita a proporcionalita budou klíčovými prvky při posuzování dopadu na začátku i na konci, protože komise má vždy možnost provést posouzení dopadu, když eh, například Konec konců během fantastické noci trojstraného eh, jednání se na něčem dohodnou. A řekne se, že je povinností eh, Evropské komise provést urychlené posouzení dopadu. Eh, zda se aplikovala zásada subsidiarity, ano či ne na začátku legislativního e, cyklu i na konci. Na konci může být proveden přeskum, to není problém. A potom ještě další otázka, otázka nezávislého panelu. Já nevěřím, e, že by to bylo dobré, protože by to byly e, tři osoby vyslané za komisi, za radu, za parlament a to by byly tedy opravdu Eh, na, eh, nezávislí. Nakonec by jich bylo pět za radu. Já tomu nevěřím. Já myslím, že by bylo mnohem lepší, kdybychom eh, obezřetně zkoumali zda je činnost Evropské komise nezávislá a abychom souběžně vyvíjeli vlastní kapacity. Eh, pokud to chceme eh, dělat zde, tak už to děláme. Máme 750 eh, posouzetí dopadů, které provedla komise a my jsme v předchozím období provedli 35. Rada nic jistě v jednotlivých členských státech je možné provádět souzení dopadů. to dělá národní administrativa, to nevíme, ale je to důležitá. Proč tedy se ptám. Já bych byl rád, kdybych se dozvěděl, jak se dívá eh, komise na tu pravidelnou přeskumnou radu, protože v textu je, že vytvoří eh, řádnou eh, přeskumnou radu, která bude posuzovat tu kvalitu posouzení dopadu. A co mě teď zajímá to, zda tato rada bude uvedena v té dohodě, tak potom mám přece právo vědět, jak bude fungovat, pokud bude mimo dohodu, protože to bude v kompetenci komise. Dobře, pak o tom nechci vidět ani slovo v dohodě. Pokud to bude zmíněna v dohodě, pak chci vědět, jak bude fungovat. A také bych chtěl tady vidět celou řadu záruk že připomínky, které předloží členové výboru jury nebo i jiných výborů nebo skupin, chceme, aby eh, protože vidíme, že posouzení eh, dopadu eh, komisí nebylo provedeno řádně. nebude to tedy v kompetenci tří institucí, takže tato přeskumná rada provede přeskum kvality a nezávislosti posouzení dopadů, které provedla komise ve všech krocích legislativního procesu. A já bych tedy při tom vyjednávání se chtěl dosvědět, jak tato přeskumná rada bude fungovat, kde jsou ty záruky, že si budeme moci říci, ano, to bylo objektivní a nezávislé, protože e, já to potom předložím členům skupin a výborů jury, stejně jako pan Kary a dalším poslancům, kteří volali stále ještě po nezávislém panelu abychom zareagovali na jejich e, pochybnosti ohledně této e, přeskumné rady. Pokud je to v textu, kdyby to nebylo v textu, ale v textu to je, plánuje se to, je tu návrh vytvořit takovouto pravidelnou přeskumnou radu v rámci komise, která bude sledovat e, nezávisle, e, objektivně a kvalitně posuzování dopadu. To je více či méně vše, co jsem chtěl říci k tomu nezávislému posuzování k subsidiaritě, proporcionalitě, eventuálně k zelené kartě v budoucnosti. Dále. Paní Kaufmanová, myslím, že jsem zareagoval i na celou řadu věcí, které jste říkala. Souhlasím s vámi. Vy jste jediná, která řekla, já se domnívám, že systém ABS je lepší než eh, uvádění těch čísel eh, o snižování zátěže. To je tak trochu eh, módní teď. A Eh, ten zákon vypadne, další se objeví, ale jaký to má smysl? Myslím, že to je fantastické v obchodě, na internetu nebo podobně, ale my děláme politiku a měli bychom k tomu přistupovat vážně. Myslím, že je mnohem lepší mít mechanismus. A v parlamentu z ze strany levice i pravice můžeme dosáhnout konsensu. Pokud budeme mít nějaký dobrý mechanismus, tak eh, ten nás mnohem lépe dovede na správnou cestu než snižování o 25% nebo okolik. Takže to také jasně preferuji eh, na základě kontaktů z uplynulých než si myslím, že v parlamentu dosáhneme konsensu této otázce preferování tohoto systému, nehledě na politické přesvědčení eh, komise a rada. Dobře, když chtějí vytvořit eh, takovou studii eh, administrativní zátěže jako činnost, která se bude povinně provádět každý rok, kdy budeme posuzovat aktuální eh, stav. Tedy to je také odpověď eh, na vaši otázku, eh, jak zajistíme, abychom měli jasnou kapitolu věnovanou snižování administrativní zátěže a e, jak e, to budeme zvládat. Já jsem to již řekl, když jsem hovořil o mezinárodních dohodách, že se budeme snažit ohlásit e, začátek zájetí vyjednávání o mezinárodních dohodách. Bude to takzvaná randevu close a doufám, že se to běví v textu, to je maximum, čeho můžeme dosáhnout nebudu usilovat o tom, abychom diskutovali o celém systému mezinárodních dohod v rámci interinstitucionální dohody. To bude následovat eh, potom eh, v budoucnosti. Eh, byrokracie to není otázka jenom nařízení, je to otázka také chování administrativy. Není to pouze otázka, že si řekneme, budeme mít lepší právní úpravu v interinstitucionální dohodě, snížení eh, administrativy, ale to vlastní chování administrativy je velice důležité. Dále otázka, která se týkala cold platingu. Já eh, hovořím o věcech, když mluvím o codeplatingu, které jsou plánovány eh, eh, při transpozici směrnice, které jsou mimo tu směrnici. Když jsou uvnitř v směrnici, tak je to jasné, ale způsob provedení, to je přece v kompetenci členského státu a ten využívá plné možnosti směrnice nebo občas, když je to možné, jde e, členský stát ještě dále. To ne, gold plating je pro mě a e, zažil jsem to několikrát, zažívám to téměř každý týden na své radě ministrů. To je tak, že transpozice vede k tomu, že se do legislativy propašují věci, které nemají nic společného se směrnicí e, a jsou e, mimo oblast působnosti směrnice, řeknou, tady je určité propojení, tak dejme to tam. To je pro mě gold plating. A já bych si přál nový nástroj, takový systém přehledu o transparentnosti a transpozice. Zkrátka je o to, to je, myslím, moc hezká zkrátka. V tomto novém nástroji uvidíme, co spadá do oblasti působnosti směrnice, a které jsou právní úpravy, které se pohybují mimo oblast působnosti směrnice a lidé hned uvidí, aha, tady <clears throat> to jsou právní eh, úpravy eh, vyplývající ze směrnice EU a tady ty, které vznikly z individuálního rozhodnutí členského státu. Pane Buton. Myšlenka, že směrnice eh, deregulace nebude možná, když to je, se týká, když je to rozhodnutí toho, když je přijímána ta směrnice. Ano, to by mohl být systém. Ano, vezmeme si směrnici, ta bude muset být transponována za 12 měsíců a když se to nestane automaticky, tak eh, a tak dále. Ale to bude rozhodnutí těch, kteří eh, budou rozhodovat o legislativě. Nesmí to být nikdy byrokratický systém. Já neříkám, že to nikdy nemůže být akceptováno. Já to říkám pouze proto, abychom eventuálně, nebo abychom pokud možno měli systém, díky kterému co nejlépe bude možné eh, udělat si obrázek o transpozici v českých státech. Musíme být eh, totiž upřímní k našim občanům, abychom řekli, kdo je u kořene té a té legislativy, kdo je vlastně u um, zrození té legislativy, jestli je to stát nebo jestli je to Evropská unie. A protože, eh, jak to tady bylo řečeno, někdy se eh, říká, že za legislativu může Evropská unie kdy ta Evropská unie s tou směrnicí vlastně eh, nemá nic společného. Takže to není Brusel, eh, ale eh, my bychom tady měli mít možnost na to poukázat, když to je třeba Paříž, ale někdy, když to je Brusel a v Belgii tam to není jednoduché samozřejmě. Tady, pardon, v Belgii naopak to je jednoduché. V Belgii se vždy dá říci, že tím, kdo stojí za tou směrnicí, je Brusel a A nyní k trialogu, tak to si opravdu poznamenám k, eh, v souvislosti s kapitolou o transparentnosti, protože víme, že tu jsou ombudsmani nebo ombudsmanky, eh, kdo napsal na toto téma dopis. Já jsem eh, docela v souladu s tím, co ombudsmanka napsala do tohoto dopisu ohledně transparentnosti trialogu. Ale myslím si, že to nemá řešit ombudsmanka. My to musíme řešit, protože to je legislativní způsob řešení, který je na místě. A to jsem také řekl těm lidem, kteří mě upozornili na dopis ombudsmanky, řekl jsem, měli bychom se snažit v souvislosti s kapitolou o e, transparentnosti o tom diskutovat. Na to budu tedy pamatovat a doufám, že budu moci diskutovat o pokroku, protože já jsem o tom začal hovořit v souvislosti s transparentností, ale na základě toho dopisu se k tomu vrátím. Dobře, děkuji pane Ferhovštate za dnešní účast na našem výboru. Vítáme ty ambiciozní eh, cíle dosáhnout pokroku do Vánoc. Držíme vám palce, děkujeme za všechny novinky a doufáme, že to nedí. Eh, naposledy, když jste navštívil náš výbor. Eh, dear members, we still have two points. Ještě nám zbývají dva body na programu před obědem. Já doufám, že nejste úplně vyčerpaní do té míry, že bychom nebyli schopni pokračovat. Pokud dovolíte. Uh Eh, we would continue eh, by point number... Pokračovat bodem číslo 13, což je eh, zpráva výboru o ochraně obchodního tajemství. A slovo má paní Le Grip. A rád bych, aby všichni v sále se uklidnili, utišili. May I ask for silence, please, in the... Ticho, prosím, sále. Very well. Madame Le Grip. Paní Le Grip, můžete začít. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes dopoledne přišla, abych řekla, jaký je vývoj v činnosti, která probíhá eh, v trialogu v uvozovkách. Eh, dostala se mandát eh, mm, v oblasti obchodního tajemství, návrh směrnice. Musím vás ujistit, že zatím se nekonala žádná schůze trialogu tak pozdě do noci, což by mohlo případně vzbudit to, že by členové usnuli. Ne, zatím do posud jsme všichni byli zbdělí a zhůru až do konce schůzí, eh, dokud tedy trvala ta schůze. A od hlasování ve výboru Jury 16. července, tak a na základě mandátu, který jsem dostala, tak jsme se sešli dvakrát v trialogu 15. září. To trvalo pouze hodinu, to byla první schůze, kdy hm, jsme si předali informace a seznámili jsme se a druhá schůze 27. října během plenárky ve Štrasburku a mm, tam jsme se zaměřili eh, ve dvou hodinách na mm, to, že jsme si řekli, které body se jeví jako nejvíce problematické. Je jasné, že, v rám, že při tom druhém zasedání 27.10. ve Štrasburku my jsme byli schopni si vyměnit názory, tedy všechny ty tři instituce, které podle mě tam vystupovaly velice upřímně, mm, jasně, tak jsme si vytvořili seznam problematických bodů. V této fázi mohu říct, že zatím nedošlo k žádnému podstatnému hmatatelnému pokroku. Ehm, ale ještě asi jsme se nedostali úplně k meritu věci. A Mm, po té, co jsme si řekli, jaké jsou ty kontroverzní body, jaká je tedy ta červená linie, které se chceme držet všichni, tak s stínový zpravodaj i já osobně, my jsme explicitně to tam řekli radě. Tak mm, poté mm, jsme eh, si vyslechli radu a rada mm, by chtěla tedy jaksi zohlednit pozice parlamentu, takže vyjádřila dobrou vůli jít nám v ústrety a mm, během první i druhé schůze, mm, mezi první a druhou schůzí se konal koreper a ten, ta schůze koreperu Eh, jak jsi hovořila o tom, eh, do jaké míry může prokázat takže flexibilitu, jaký je manévrovací prostor. A po této schůzi 27.10. rada a i komise eh, nám sdělili, že nám předloží nový návrh v celé řadě ustanovení, tedy bude to již hm, znění, tedy Eh, eh, jednotlivých ustanovení a týká se to především některých podle nás zásadních otázek, jako otázka transparentnosti informací, potom záruka za to, že budou moci být plně uplatňovány svobody projevu, svoboda hromadizovacích prostředků, potom mobilita pracovníků, tak aby v případě ochraně takzvaného Eh, obchodního tajemství, aby to náhodou neznamenalo překážku mobilitě, to, že mm, tomu, aby ten zaměstnanec mohl tedy případně eh, začít pracovat jinde, aby mohl tedy plně uplatnit právo na profesní mobilitu. Také i jsme kvitovali s potěšením eh, gesto předsednictví, které chce vyjednávat a je ochotno předkládat eh, již znění určitých návrhů, které jsme dostali před pár dny. Na začátku týdne v pondělí došlo k technickému zasedání a tak, na takzvané technické úrovni jsme byli schopni mm, si prostudovat ty první eh, eh, návrhy, mm, kdy mm, článku 1, článku 2, kdy došlo k určitému přeskupení článku 1 se článkem 4, restrukturalizace mm, tam proběhla, protože my mm, jsme v té zprávě chtěli změnit strukturu článku a to především e, článek 1, článek 1 mm, návrhu směrnice, e, v podstatě více jak si obohatit o určité takové premisy, úvahy, Eh, aby bylo jasné, v jaké téma, o co tam jde v, tom, v té směrnici a eh, naopak tedy eh, v jakých oblastech tato směrnice nebude mít dopad. Takže jsme diskutovali s komisí, jak tedy přeskupit, restrukturalizovat ty články. Tam šlo mm, především o vztah článku 1 a 4. 4 to jsou výjimky ty výjimky by měly se týkat svobody projevu, svobody e, médií svob- a e, činnost investigativních novinářů, například potom těch informátorů e, případných, kteří budou upozorňovat na nešvary. A takže to jsou ty čer- to je ta červená linie pro nás. A nyní máme na stole další e, návrhy které mm, budeme číst, analyzovat, rozpitváme je přímo, jak bych řekla, tak, abychom zjistili, jak na ně zareagovat. Takže teď jsme v této fázi, je to důležitý okamžik, netýká se to všech témat, ale první články, zhruba řečeno, byly přepracovány způsobem tak, aby Eh, jak si eh, dobře korespondovali, především ten článek 1 a 4. My také máme určité nové mm, písemné návrhy a já bych tedy navrhla v příštích dnech a všem tedy celému vyjednávacímu týmu a stínovým zpravodajům navrhnu takovou cestovní mapu, tak abychom mohli zaprvé se sejít velice rychle a diskutovat s papírem v ruce o těchto nových eh, hm, návrzích rady a tak, abychom mohli eh, si říci, jak na to zareagovat podle těchto okolností a poté se pokusíme si nastínit takový rámec, takové hranice toho hm, balíku, eh, vyjednávacího balíčku, a podle kterého potom budeme hm, pokračovat ve vyjednávání. Také i plánujeme, že se sejdeme, v tri, opět trialog se sejde někdy na konci listopadu eh, v rámci příštího plenárního zasedání. V této fázi tedy žádná dohoda, žádný mm, věcný, hmotatelný konkrétní pokrok. Mm, vzali jsme do úvahy vůli rady, Eh, tedy mm, vystupovat dynamicky, to znamená předkládat návrhy, které eh, najdou styčnou plochu s našimi návrhy, s našimi pozicemi. Mm. My tedy budeme technicky pečlivě analyzovat jejich nové návrhy, to je zásadní teď. Jak jsem řekla, sejdeme se s fiktivním zpravodajem a budeme o tom hovořit. Hm, také jsme si vědomi faktu, že stále před námi je hodně práce, je to téma, kde to vyjednávání může být možná těžké a jaksi časově nákladné, ale nicméně lze teď konstatovat, že v těch návrzích figurují určitá témata, která znamenají pro nás zajímavý pokrok. A to především, pokud jde o to, co nás především zneklidňuje, to je mobilita, právo na mobilitu pracujících zaměstnanců, na profesní mobilitu. Tedy. Takže to je vše, co jsem chtěla říct. A další etapa, Stíno, sejdou se stínoví, potom v trialog, i když máme trochu problémy nějak sladit ty naše harmonogramy, ale jak jsem řekla, koncem listopadu. Signál, který chceme vyslat, je, že také e, máme dobrou vůli, chceme jednat konstruktivně, ale to znamená, že to půjde krok za krokem bez nějakých nerozumných ústupků či bez toho, aniž by vše nebylo řádě vyjasněno. Pan předseda, děkuji. Nevidím žádnou žádost o slovo, takže můžeme postup pokračovat. Nebo chtěl bych ještě teď, ano, teď máme tady pana Koferatyho, chtěl bych se zeptat, zda se to podaří zvládnout za 6 minut, které nám zbývají dnes dopoledne. Zvládnete to? Ano, pane Koferaty, říká, že ano, takže máte slovo k bodu číslo 14. Já budu velice stručný, i protože ten trialog týkající se my jsme v podstatě měli pouze jeden trialog, který se týkal směrnice o právech akcionářů a já bych chtěl využít příležitosti a poděkovat za vaši pomoc a přítomnost a pomoc, které jste mi dostalo. A my obecně jsme se zabývali těmi základními principálními otázkami směrnice, mm, ochrana mm, e, z akcionářů, povinnost transparentnosti, odměňování, transakce. A nakonec jsme hovořili o jednotlivých zemích a zjistili jsme, že zde existují body naší, eh, body, kde je souhlas, ale i kde se i lišíme. My jsme se proto rozhodli, že budeme pokračovat takto. To znamená, že se budeme nejprve scházet na úrovni technické zítra, potom 16. listopadu, potom ještě 30. listopadu, to budou technická jednání, kde se budeme snažit prověřit eh, ty písemné návrhy a zjistit, kde bychom mohli eh, se dohodnout my jsme si eh, dali takový princip a to je, že až dojde k uzavření věci, tak to musíme uzavřít eh, o všech tématech, takže my nejsme ochotni jít do nějakých částečných řešení, což by potom nám vytvořilo problémy a což by mohlo ještě v podstatě i eh, rozstříštit nebo rozdíl, rozdělit ta témata, která jinak jsou úzce propojená. Zde chci i ocenit Eh, tu vstřícnost mm, eh, v prvním trialogu, ale neskrývám, že eh, i když to byla atmosféra jaksi přátelská, tak zde zatím zazněly odlišné názory o některých bodech, které jsem zmínil, a to především ze strany rady, tam byly odlišné názory. Po technických jednání a podle výsledků těchto technických jednání, tak uvidíme, jak svoláme ten druhý trialog. Asi mm, určitě tam již eh, eh, budeme muset nasadit všechny síly a eh, budu velice rád, abychom konkrétně se dohodli se, se stínovým zpravodajem a já doufám, že poté budu schopen vás více informovat. Děkuji. A jsem měl špatný výtisk programu, takže jsem zapomněl, že ještě máme jeden bod tady dopoledne a to je zpráva pana Džambackého. Říká se to je jednotného formátu e, e, pro víza a tlumočníci nám ještě hlaskavě určitě dají pár minut navíc. Pane Džambacky, máte slovo, kolegové. Já budu hovořit v materštině. Milí kolegové, pane předsedo, než se podíváme detailně na ten návrh Evropské komise, tak bych chtěl vám říci, jaký je plánovaný harmonogram. 3. prosince bude předložen návrh stanoviska, 9. prosince to je deadline pro pozměňovací návrhy. Hlasování o návrhu bude 28. ledna. Pokud je o výbor Libe, tak 30. E, e, listopadu 1. prosince, tam se bude předkládat ten návrh zprávy a mm, hlasovat bude se v půlce února. E, nařízení by mělo novelizovat předchozí nařízení z roku 95 a to předchozí nařízení bylo dvakrát novelizováno, ale ty novely se netýkaly e, formy e, e, těch vízových štítků, těch víz. I zde bylo několik pokusů falšovat je, padělat je, takže je třeba je lépe chránit. To je velice důležité pro ochranu našich hranic. Takže zcela souhlasím s návrhem komise, Eh, eh, je třeba, aby schom znemožnili padělky. Návrh Evropské komise si myslím, že je dobrý návrh, já tam nevidím žádné problematické body a já doufám, že kolegové se mnou souhlasí. Pokud jsem byl správně informován, tak bychom měli zde mít zástupce Evropské komise a eh, měl by nám říci více detailů k tomuto návrhu. Dobře, takže máte slovo. Děkuji velice stručně. Já vím, že ten návrh eh, má vaši podporu, mm, protože i zde my jsme eh, viděli spoustu případů padělání, takže je třeba s tím něco udělat a to je účel. Okay. And... Dobře, ještě někdo chce slovo, já nevidím nikoho, takže de facto jsme skončili včas. Děkuji, děkuji všem řečníkům a všem, kteří se zúčastnili schůze. Budeme pokračovat ve tři hodiny, eh, kdy nás čeká mini slyšení. Takže prosím.